demokracie a právního státu. Máme zde k dispozici hodinu na základě článku 135 jednacího řádu a prvním bodem na tomto programu je Pakistán a zákony proti rouhání. Rovnou dávám slovo zpravodajům. Každý bude mít jednu minutu. Pan Patanok. Pane předsedo, zákony o rouhání v Pakistánu e, znamenají rozsudek smrti pro kohokoliv, kdo eh, se mm, nějak vyjadří o islámu. Především eh, cílem byly šísté, křesťané, hinduisté. Většina případů je vymyšlených smrt nebo vězení eh, udělují soudy první instance. I když Pakistán nikdy že nikoho nepopravil za rouhání, tak velký počet obviněných a jejich rodin čelí hrozbám a násilnostem i veřejným linčováním. Pakistán podniká kroky, aby eh, byly eh, respektovány základní práva, to zůstává prioritou, tak přesto musíme vyzývat úřady, aby zašly ještě dál, aby eh, se z, moderní, z ústavy Pakistánu stala moderní ústava, která by garantovala práva všech občanů, především těch nezranitelnějších menšin, žen a dětí. Proto EKR vyzývá Pakistán, aby odvolala zákony, které eh, vyvolávají nebo eh, ponoukají k zastrašování a strachu. Děkuji. K dalšímu slovu, pan Koro? Děkuji, pane předsedo. Hmm. V srpnu 2047 zakládají si dokumenty uh, eh, hovořily o spolupráci mezi občany, zároveň definoval, že občané budou moci svobodně realizovat svoji víru. V Pakistánu jste mohli být v jakékoliv kastě nebo náboženství. a jeho manželka Aša a Bibi, to jsou poslední oběti. Questa legge rappresenta il più importante strumento. Jsou poslední oběti zákona o rouhání v Pakistánu tento nástroj je největším nástrojem potlačování náboženských menšin v Pakistánu. Každá epizoda um, přináší nespravedlnost, dochází k násilím. EU musí udělat násilí, eh, maximum, aby pakistánská vláda zabezpečila pro své občany respektování základních práv podle mezinárodních dohod. Děkuji. Lepto. Děkuji, pan Weidenholzer. Děkuji, pane předsedo. Pro Evropu je Pákistán důležitým partnerem a proto je naším obzvláštním zájmem, aby i právě zde platila lidská práva, to neomezeně. Bohužel neustále dochází k porušování lidských práv Pákistánu, které Nás velmi znepokojí zejména zákon o rouhačství jeho uplatňování. Lidé jsou odsuzováni k dlouhým trestům o děti svobody a v mnoha případech také k, jsou odsuzováni ke smrti, protože údajně urazili proroka Mohameda. Není možné, aby lidské právo na eh, svobodné provozování náboženství bylo v Pákistánu systematicky porušováno právě v důsledku těchto eh, takzvaných zákonů o rouhačství. Musíme Pákistánu neustále připomínat, že eh, musí zastavit zejména tu samojustici, která se v Pákistánu neustále rozšiřuje. Potřebuje v Pákistánu právní stát. Děkuji a nyní paní Charanzová. monsieur le président. Takže, paní má slovo. Kulturní relativismus vidíme bohužel i v tomto parlamentu, je mi to lud, líto. Ano, křesťané trpí v Pakistánu, ovšem ne pouze křesťané, hinduisté, sofisté, šíité, dokonce i sunité. I ti všichni trpí netoleranci v této oblasti. Pakistánské eh, zákony bohužel považují právě, omezují eh, svobodu svobodu projevu, zastrašují lidi jiné, jiné víry, zneužívají se tyto zákony. Právě proto by měla být opravdu zrušena Eh, tato práva. Musíme zamezit eh, všemu násilí a musí být zrušen i trest smrti. Musí zde být oddělena politika od náboženství, protože náboženské násilí je neakceptovatelné, především když se to využívá pro politické cíle. Jsou to integristé, kteří chtějí využívat eh, pouze zákon šaria. Pro nás toto uznesení ovšem není dostatečné a právě proto není dostatečně jasné, silné a právě proto proti němu bude budeme hlasovat. Děkujeme a nyní má slovo paní Charanzová. Pane předsedo, neuplynul ani rok od té doby, co tento parlament přijal rezoluci na toto téma a opět čelíme hrozným incidentům, které jsou výsledkem těchto zákonů. To je tragédie. Jak může, mohou pakistánci mít víru v právní stát, když Um, tvrzení, které nelze prokázat, vedou k uvěznění na doživotí nebo uh, trestu smrti. Jak je možné vrátit uh, ty, kteří jsou zprostřeni viny do společnosti? Jak se mohou cítit bezpeční ve svých domovech po té, době, uh, po té co jeden pár byl upálen zaživa? I právníci, kteří jsou dostatečně odvážní, aby je obhajovali, jsou ohrožováni násilím a vraždami. To je situace, které čelíme a ne jsme svědky zlepšení. Je na čase, aby Pakistán přijal své závazky v oblasti lidských práv a ústavní povinnost, kterou dluží svým občanům, aby je chránil. Ať jsou to křesťané, muslimové, hinduisté nebo ateisté. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní poslední autor, pan Lenars. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem opravdu nesmírně potěšen tím, že máme tuto příležitost diskutovat o tomto usnesení po rozprávě, která probíhala o Aza Bibi posledně Samozřejmě, že nás nesmírně trápí tyto kontroverzní zákony o rohlásví Pakistánu, tyto zákony, které se zneužívají v oblasti potlačování svobody projevu, náboženství. Došlo k obrovským obviněním, která vedly k eh, trestu smrti. Minulý měsíc to byla právě Azia Bibi, křesťanka, která byla odsouzena k smrti. A my musíme opravdu žádat, aby pakistánské orgány zrušily tyto zákony, aby je revidovali, zrušili a aby vyslali jasný, právě proto musíme vyslat jasný signál, proto bych byla velice ráda, aby Evropská vnější služba, Evropská unie využila veškeré nástroje, které máme k dispozici, aby tomu tlačili na pakistánské úřady, abychom skutečně trvali na tom, že musí provést změny. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k řečníkům za politické skupiny. Prvním je za EPP

Ehm, Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se ptáme, zda přijímáte modrou kartu, pane kolego, od pana Bašiera. Akceptujete tuto kartu? Akceptujete tuto kartu? Ano. So, Mr. Bashir, Pan Bašier má slovo. To formulate. Prosím, můžete, pane kolego. Můžete. No, já jsem se chtěl zeptat, Zda se, diskutujeme pouze křesťanská práva proti muslimským právům. Já bych opravdu nechtěl, aby to bylo křesťanství proti islámu. Měli bychom bránit všechny, všechny lidi, kteří jsou, kteří trpí těmito zákony proti rouhání. Vy jste se zmínil o tom i ostatní, že jsou to křesťané, mnoho křesťanů, kteří jsou pro následování. Ovšem my zde máme bránit všechny lidi, všech náboženství, nejenom křesťany, prosím. Přesně případě samozřejmě eh, eh, ze statistik vyplývá že zákonem eh, proti rouhání jsou postiženi nejvíc muslimové i za ně tady v tomto domě bojujeme. Ehm. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní paní Jakonsár, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pakistán. Pakistán je pro nás, ano, už se o tom zmínil i pan kolega, je to země, která je naším partnerem, partnerskou zemí. Ovšem našim partnerům a přátelům musíme říct velice jasně do očí určité věci. A my nyní se obracíme na Pakistán a říkáme jasně, že musí změnit tyto zákony o rouhání, protože vedou k diskriminaci, vedou k utlačování nejenom křesťanům, ale i jiných náboženských menšin a samozřejmě, že i muslimů, kteří jsou vystaveni tomuto postihu ze strany pakistánských úřadů. Bohužel ani díky mezinárodním aktéru OSN se nedaří změnit tyto skutečnosti. Několikrát bylo žádáno o nápravu v Pakistánu a Pakistán musí zasáhnout v těchto zásadních věcech. Proč? Proč jsou tyto zákony neustále v platnosti? Musíme se potom pídit a musíme jasně otevřeně Evropská unie o těchto problémech neustále promlouvat, neustále na to poukazovat přímo s pakistánskými úřady a představiteli Nevidíme zde paní Fotigu, říká pan předseda. Takže dalším řečníkem je pan Marino Pinto. Jedna minuta. No, je nič dumnealui? Pan Marino zde není? Tak tím pádem se dostáváme dále a je to pan Kouso Permuje na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak již bylo řečeno, jsme pro laicismus, tedy pro oddělení státu a církve. Tak můžeme chránit všechna náboženství. Opakuji, chráníme všechna náboženství, ale musíme také říci, že jsme proti těmto zákonům o rouhačství, či existují mezinárodní úmluvy pro lidská práva, proti kterým tento zákon, eh, které tento zákon porušuje. Proto vyzýváme pákistánskou vládu, aby zrušila zákon o rouhání a dodržovala mezinárodní práva úmluvy, které ratifikoval. Je důležité také, aby Pákistán eh, dodržoval umluvu proti mučení. Ale nesmíme zapomínat, že existuje čím dál tím více náboženských extremistů, což souvisí se zásahy eh, západu. Tito extremisté destabilizují Beručistán a zabíjí, zabíjí lidi. A lepozor, pozor, Západ například zabíjí lidi pomocí bezpilotních letounů. Děkuji. A slovo má nyní paní Lambert na jednu minutu. Mluvím jako předsedkyně parlamentní eh, eh, včetně Pakistánu. Chci, aby tyto, tyto otázky byly otevírány v delegaci, když tam cestujeme. Eh, v Pakistánu je řada lidí, kteří chápou, že je potřeba změnu nejenom menšiny, ale pro všechny Pakistánce, ať jsou jakékoliv víry. Uh, Občané by neměli čelit své volným obvinováním, neměli by se dostávat do situací, kdy eh, jsou proti ním ehm, prezentovány důkazy, které nemohou vyslyšet a pochybnit. Eh, ale současně si musíme uvědomit, že když propagujete změny, tak riskujete život. A já si kladu otázku, zda my bychom byli tak stateční v této situaci. Co tedy chceme udělat v Pakistánu? Musíme změnit situaci na místě, aby, aby změny byly možné. Proto musíme podporovat eh, vzdělání, školství, obecné školství, které nepodkopává islám, ale podkopává moc těch, kteří ho chtějí zneužívat pro své vlastní účely. Modré karty. Máte dvě modré karty, pan Karim a pan Tanok. Akceptujete je? dvě modré karty. Pan Karim a pan Tanok. Pan Karim, máte slovo. Pane předsedo, já mm, vám děkuji, paní Lambert. Vy samozřejmě předsedáte příslušné delegaci a byly tady výzvy mm, revidovat eh, pref- preference obchodu a pomoci. Nebylo by vhodné eh, v rámci eh, mechanismu scorecard eh, revidovat tyto záležitosti a podívat se na to, kdo by byl postižen kroky, které bychom chtěli přijmout. Je samozřejmě, samozřejmě to indikuje, že pakistánské úřady nyní začínají přijímat určitý názor na tyto věci. Nedávno došlo ke případům 40 zatčení Ehm, vnímala byste to jako pozitivní vývoj? Souhlasila byste s tím, že Pakistán potřebuje naši pomoc, aby e, toto řešil spíše, než aby jenom se vydávala rezoluce za rezolucí? Děkuji vám a nyní má slovo pan Tanok, který se zeptá až po té, co paní Lambert opoví. Pane Tanok, počkejte prosím na odpověď paní Lambert na první otázku, pak můžete položit svoji otázku. Děkuji. Já vím, že samozřejmě bychom eh, měli dodržovat pravidla Evropské unie, eh, co se týče metod revidování obchodní politiky a pomoci. Samozřejmě já požadují konsistentní přístup v této věci. A mechanismus eh, scorecard je velmi důležitý. Ehm, mm, myslím, že eh, by měl eh, být jasně signalizováno potřeba přestat manipulovat s těmito zákony a měli bychom pomáhat Pakistáncům umožnit změny, to neznamená ustupovat od pravidel, které jsme stanovili pro lidská práva a jejich dodržování. Paní Lambert, eh, také já chci podpořit to, co řekl kolega Sačkarim, eh, scorecard, eh, zatýkání a vyšetřování. Jak, chci se zeptat vás jako expertky k tomu, co řekl pan Bashir když se snažil ho, jak si hovořit o ochraně křesťanů versus muslimů. Podle mých čtení statistik je tam eh, je cíleno především na menšiny, i na muslimské menšiny, šíji, medity, vedle křesťanů a podobně. Takže to není o tom, že je to křesťanství versus islám, ale je to o zaměření se na menšiny, cílení na menšiny. Paní Lambert, já bych se nenazvala expertkou, ale co se týče cílení kterého jsme svědky. Ano, je to namířeno proti, také proti muslimům, proti řadě menšin. Něco je politicky zmanipulované, eh, něco je o řešení místních eh, nevyřešených účtů. Musíme být ale velice opatrní abychom to neprezentovali také, že by to mohlo být interpretováno jako antiislámská agenda, protože to by hrálo do rukou těch, kteří si nepřejí žádnou reformu. Děkuji a nyní dám slovo panu Kastaldovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Tyto kritéria, ty podmínky, ty jsou velice důležité, ale často se to zneužívá. Pákistán je totiž naším důležitým partnerem, je to dobrý příklad toho, jak se koherentnost dává do služby zahraničních vztahů. Od roku 2014 máme systém GSP+, který umožňuje preferenční přístup do našeho vnitřního trhu. E, máme zde ale 27 dohod o politických a dalších právech, které se s tímto pojí. A já se ptám, jak například je dodržovány, jsou dodržovány mezinárodní umluvy z roku 67 a jak toto souvisí se zákonem proti rouhání, ve kterém se předpokládají velké, velmi dlouhé tresty odnětí svobody a dokonce i trest smrti. Pakistan obdržel ten preferenční status. Tady jde tedy o hospodářské zájmy a ne o lidská práva. Takže naše lidskoprávní tematika není příliš eh, věrhodná a také to nepomáhá našim pakistánským přátelům. V podstatě musíme říct, že to, co děláme my, to je rouhání. Eh, akceptujete modrou kartu od pana Bašíra? Ale dříve, než odpovíte, udělím tedy slovo panu Bašírovi. je to poslední modrá karta, kterou může předložit. Prosím, pane Bašíre, máte slovo. Uh, does my colleague Mr. Castello, accept? Akceptuje můj kolega pan Castello to, že hodně eh, zločinů bylo pácháno v třetím světě a v Pakistánu z důvodu bídy. A je pravda, že my trestáme národ a tím ještě zubožujeme lidi, kteří se mnohokrát snaží e, zabrat půdu nebo majetek sousedům. Je obtížné, je chybou trestat nárok, na, národ za něco takového a způsobit tím, že budou ještě chudší. Děkuji, vážený kolego. E ty to víš, já jsem jeden z těch, který, kteří stále žalují, ale kladu si další otázku. Jak to souvisí se svobodou náboženství a se svobodou projevu? Myslím si, že Evropská unie může mít dobré vztahy politické i obchodní s Pákistánem. A my jako přátelé přeci musíme našim přátelům říci, že my my musíme vyvinout větší úsilí, ale i oni se musí více snažit, aby se mohli rozvíjet. A oni musí prostě dopustit více svobody náboženství a více svobody projevu. Ten přístup je více za více a musíme to koherentně realizovat. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo Buonano Gianluca. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pakistán je podle mě jasná záležitost. My pomáháme Pakistánu a Pakistán poté ničí naše malé a střední podniky v celé Evropě, v Itálii rovněž eh, upaluje křesťany a nic neděláme. Ovšem, jakmile něco řekne pan Putin, tak všichni okamžitě vyběhnou na barikády a to si myslím, že je opravdu zbabělé. Nejlepší způsob, jak zlepšit celou tuto situaci, tak si myslím, že by pan Katajnen i Juncker měli cestovat do Pakistánu, měli by navštívit tuto zemi. Pan Juncker hovořil o mobilizaci 300 miliard eur, zatímco k dispozici má pouze 15 miliard. Musíme se konečně probrat. Evropa nefunguje, nefunguje a nikdo nebije na poplach. Proč máme hovořit o Pakistánu, když v Evropě panuje taková situace? Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Nebudu k tomu vyjadřovat žádný komentář. A dalším řečníkem je pan Adaktuson na jednu minutu. Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pakistán. Pakistán je země, kde křesťané opravdu nesmírně trpí situace eh, je dramatická nejenom pro křesťany, ale pro, pro většinu eh, náboženských menšin, zákon o rouhání dokonce přikazuje možnost upalení trestu smrti. K tomu i došlo právě 7. září na východní eh, část, ve východní části Pakistánu. Je to eh, obvinění proti Šama Bibi, eh, proti Sajadu Mesimu, kde tento křesťanský pár byl ubyt a Eh, upálen. Vážený pane předsedo, to je pouze jeden příklad eh, toho, jak jsou práva pošlapávána v Pakistánu. Musíme udělat vše proto, aby základní práva byla respektována. Musíme pranířovat eh, i vedoucí představitele Pakistánu, kteří musí respektovat náboženskou svobodu, tak aby nikdy nedošlo již k těmto aktům. Děkujeme. Paní Gomeš? Děkuji. Eh, musím říci, že pakistánská vláda se zavázala, že bude aplikovat moratorium na trest smrti a že zlepší lidská práva, což jsou základní podmínky pro to, aby tento parlament mohl říci, že parlament se eh, dostane statu GSP+, ale jak to tedy vypadá? Vidíme, že Tady máme reakční zákon proti rohočství, který vede k menší tolerantnosti vůči menšinám, náboženským a dalším. Eh, zákon o rouhání zabraňuje náboženské svobodě menšinám křesťanské, muslimské a další a utlačuje občany. Pakistán takto se propadá na civilizačním žebříčku a dále je vlastně tento zákon v rukou teroristů, kteří ho zneužívají a pakistanští občané si přejí žít v demokratickém Pákistáně, což je jim znemožněno. My bychom měli podpořit všichni ty, kteří bojují v Pakistánu za svobodu a za lidská práva. Děkujeme, říká pan předseda. Paní kolegyně, přijímáte modrou kartu od pana eh, Kona? Prosím, prosím, máte slovo. Kundela, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych se zeptal následující věc. Souhlasíte s tím, paní kolegyně, že někteří zde žádali to, aby GSP plus dohoda byla eh, suspendována. My samozřejmě chceme vidět změnu všichni, ovšem pokud chceme, aby k tomu došlo, pokud chceme pomoci obětem, tak bychom měli spolupracovat s Pakistánem, nebo nebo spíše nějak hrozit Pakistánu. Co si myslíte? Já osobně si myslím, že musíme samozřejmě dospět k zrušení zákonů proti rouhání, protože ty potlačují základní lidská práva. To byla podmínka GSP plus principu, čili to musíme vyslat tento signál Pakistánu. Já si nemyslím, že když to stáhneme GSP plus tento mm, v tomto okamžiku, že by to bylo mm, nutně pozitivní, ovšem měli bychom to udělat, pokud Pakistán neudělá dostatečná opatření a pokud eh, bude například využívat reakční síly ze Saudské Arábie tímto způsobem bude zavádět práva, která porušují, eh, zákony, které porušují práva nejenom křesťanů, ale i muslimů Pakistánu. Děkuji, říká pan předseda. A nyní to je pan Bronislav Škripek na jednu minutu. Dámy a pánové, pokuste si představit, si představit, že vaše sestra na smrt eh, odsouzená Pakistánu a nemůžete jí pomoci, nebo je tam zavřená občanka naší země. Myslím, aby byla oběti náboženské nevraživosti a my Evropané jako ochránci práv jsme povinni jí pomoci. To s křesťanka, která chtěla otevřít svět muslimkou. Ty ji udali, ona šla do vězení, je často byta na samotce, má hlad. My musíme pomáhat těm, kdo ji potřebují. Zachránit matku pěti dětí, která je potrestána za pomoc bližnímu, jenom protože je křesťanka se zaslouží extrémní úsilí pro její záchranu. Obyvatele východní Evropy toto znají. My jsme zažili pro následování pro víru komunistickým režimem a křesťané trpěli. Po 25 letech musím konstatovat, že v mnohých zemích je svoboda vyznání luxusem. Země jako Pakistán nebo Sýrie nepovolují svobodné vyznání. To není správné. Šíření strachu přes náboženství není, nepatří do této, bo, do této doby. V civilizovaném světě je pomoc odměňovaná, netrestá se smrtí. Zákony o rouhání vytvářejí příležitost pro, pro následování persekuci lidí jiné víry. Mulțumesc. E, și acum e, domnul Marinho Pinto pentru un minut. Okay, a Pan Marino i Pinto, pane předsedo, vážení poslanci, žádné náboženství nemůže ospravedlnit barbarství. Žádné náboženství nemůže ospravedlnit, aby eh, dáv rozváždění eh, umučil k smrti křesťanský pár a upálil jejich těla v peci eh, továrny, kde pracovali. Žádné náboženství nemůže ospravedlnit, že tady zastřelí eh, guvernéra v provincii Punjab a křesťanského ministra pouze proto, protože kritizovali zákon o rouhání a byli pro práva náboženských menšin. Žádný ná, žádné náboženství nemůže ospravedlnit to, že se ve vězení drží e, lidé, víc než tisíc lidí s možností, že budou odsouzeni na smrti a tady asi ten nejsymboličtější, nejznámější případ je případ asi Bibiové. Žádný žádné námořnictví nemůže ospravedlnit to, že se tady zastřelí advokát Rashid Relma, když vykonává svůj mandát, když hájí na soudu eh, člověka, který byl právě obviněn z rouhačství. To je strašlivé barbarství. Je nutné, aby Pákistán byl přiveden do společenství civilizovaných národů. Děkujeme a nyní má slovo pan Bashir. Jedna minuta. Vážený pane předsedo. Já odsuzuji brutální zabití Šama a Sabáda. Pakistánští eh, křesťané, kteří byli Eh, zabiti rozvášněným davem a samozřejmě, že odsuzují veškeré ostatní barbarské akty, odsouzení k smrti na základě těchto zákonů. To nemůžeme akceptovat mezinárodní eh, společnost ani pakistánský národ. Já vím, že pakistánský národ je šokován a je opravdu mm, rozhovčen těmito šílenými záležitostmi. Musíme si ovšem uvědomit, že tyto zákony zde existovaly v Pakistánu od koloniálního období a většina těchto případů registrovaných na základě těchto mm, zákonů byla proti muslimům vedena. Já jsem byl ujištěn pakistánskými orgány o tom, že dělají vše proto, aby zabránili možnému zneužívání a obcházení Ehm, především zneužívání těchto zákonů. Musíme ovšem si uvědomit, že zatím ještě nikdo nebyl, nebyl potrestán na základě těchto zákonů. Ty případy eh, eh, zatím eh, ještě nebyly na mm, v různých úrovních justičního proskoumání dostatečně, dostatečně analyzovány ehm, je velice důležité, aby tyto případy eh, vyšetřovali dostatečně vysoce postavení eh, odborníci. Děkujeme a nyní má slovo pan Šoprát na jednu minutu. Vážený pane předsedo, eh, listopadu 2010 Asia Bibi, křesťanka, byla odsouzena k smrti eh, místními orgány, protože údajně eh, znevažovala Mohameda od toho okamžiku. Jsme se snažili, ehm, se snažila o odvolání, vše bylo odmítnuto, ona nyní čeká na rozhodnutí nejvyššího soudu, to je poslední možnost zachránit její život. Rád bych vám připomněl, že na základě černé knihy Eh, kterou máme k dispozici asi 120 až 200 milionů křesťanů čelí persekuci každý rok. To znamená, že opravdu jsou to miliony lidí, kteří riskují život každý den pouze proto, že věří v Krista. Ideologie arogan, mm, arogancie, mm, e, to vše potlačuje lidská práva. Bohužel ovšem e, tato rezoluce není, toto usnesení není dostatečné. Já nechci, abyste byla nějaká pouze mm, e, nadřazenost Evropské unie, která se snaží prosazovat geopolitické zájmy, oligarchii a celosvětovou moc ve světě. Západní Eh, mocnosti by měly eh, bojovat proti islámskému fundamentalismu v našich společnostech, v našich společnostech předtím, než budeme někomu udělovat eh, nějaké lekce. Asi aby by bude zachráněna pouze, když konečně vememe Eh, do svých vlastních rukou naše osudy, pokud eh, skutečně eh, se zaměříme na naše vlastní evropské hodnoty. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda a nyní se dostáváme do části Catch the Eye. Máme deset přihlášených, většina z nich z EPP. Milí kolegové, kolegyně, já jsem se rozhodl, že umožním vystoupit všem kolegům a kolegyním. Ovšem poprosím, aby opravdu dodrželi jednu minutu, čili všichni budete moci vystoupit. Pan Šogor je prvním řečníkem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Podobně jako u jiných menšin, například eh, i eh, křesťanů eh, trpí i například mentálně postižený občané. To znamená, že v podstatě vidíme, jak Pakistan útočí na nejslabší skupiny společnosti. Tyto zákony o rouhání porušují občanské, politické práva. Pakistán potřebuje tato práva prosazovat, pokud chce využívat výhody mm, mm, GSP eh, z Evropské unie. Mnoho eh, orgánů a eh, aktérů i v Pakistánu volá po zrušení těchto zákonů. SVČ by měla tlačit na zrušení těchto zákonů, když jednáme s Pakistánem. Děkuji nyní pan Nikola Kaputo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pakistán je jedinou muslimskou zemí, která má zákony proti rouhání. Od roku 1990 jsme viděli asi 70 eh, lidí, kteří eh, byli odsouzeni k smrti. Eh, postihuje to nejenom křesťany, ale všechny, všechny Eh, náboženské menšiny, eh, například soud Vlahola, který eh, potvrdil trest smrti proti paní Asi Abibi. Zároveň samozřejmě jsme šokováni tím, že tento křesťanský pár byl nedávno upálen. Pár, který měl čtyři děti jenom proto, že jsou, byli upáleni proto a ubiti, protože jsou křesťany musíme zajistit to, že tyto zákony a vláda vládu zruší, zruší tyto zákony a že vláda vládu zavede moratorium. Není, nestačí pouze vyjádřit rozhorčení, musíme pomáhat těmto eh, náboženským komunitám, musíme se snažit prosazovat dodržování povinností na straně Pakistánu, pokud jde o svobodu projevu. Děkujeme a nyní má slovo pan Van Dalen. Děkuji, pane předsedo. Právě požaduje Evropský parlament, aby zákony o rouhání byly zrušeny. Asia Bibiová již po celá léta sedí v celé smrti a je nevinná. Je nutné, aby byla osvobozena. Je to možné pomocí prezidentského dekretu či pomocí rychlého procesu před nejvyšším soudem v Lahore. Právě se věnujeme tomuto tématu. Existují stovky azí bíbiových zákony proti rouhání, jsou problémem pro celou pakistánskou společnost, jsou zneužívány, je třeba je odstranit, právě o tom dnes hovoříme. Tyto zákony jsou v rozporu se dohodami o lidských právech, které Pakistán ratifikoval, jsou rovněž v rozporu vztahem, který má Evropská unie s Pákistánem v rámci dohodě o GSP+. plus Musíme rychle vyšetřit, zda závazky vyplývající z GSP plus Pákistán skutečně dodržuje. To tedy znamená, že my nesmíme, pokud je nedodržuje Pákistánu, přidělit obchodní výhody. Děkuji a slovo má nyní další řečník. Paní Rašida Daty, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Mnoho, mnoho již bylo řečeno a já samozřejmě se přitájem k tomu, co říkali kolegové. Ano, toto usnesení je zásadní, musíme vyslat jasný signál, jasný signál toho, že podporujeme paní Asiu Bibi a že chceme, aby tato žena byla zachráněna, abychom a aby orgány zrušily tyto zákony. Hovoří se zde o persekuci všech těch lidí, kteří nedělají nic jiného, jenom to, že věří v Boha a my, Evropský parlament, Evropská unie má jasnou odpovědnost. My musíme bránit náboženskou svobodu velice jasně, bez ohledu na vyznání. A nyní se obracím na pana Šoprata naše odpovědnost je zároveň bránit křesťany. Křesťany, protože naše historie, naše identita, to vše má své kořeny, konkrétní kořeny právě v křesťanství. A pokud nebudeme obraňovat těch více než 150 milionů persekovaných křesťanů na světě, kdo to za nás udělá? Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Jurak. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Mnoho kolegů se zmínilo, eh, pan Škripek, eh, Vandalen, pan Putna o, o problému paní Aří Bibi. Ovšem já bych řekl něco pragmatického. Samozřejmě, že paní Bibi už nemůže um, snášet toto psychické utrpení, kde čeká v celé smrti. My jsme například um, navrhli Pakistánu, že budeme, že poskytneme léčení této ženy u nás v Polsku. To navrhla například i primátorka Paříže a my bychom to měli podpořit společně v Evropské unii. To je konkrétní apel na paní eh, Morgerini, aby iniciativy, které například dělají samozprávy u nás v Malopolsku, nějakém regionu, abych, aby se podpořili veškeré tyto aktivity. Tato žena prostě musí být osvobozená a my prostě našim partnerům musíme říci to, že například e, žádný muslim v Evropě není pronásledován takovým e, podobným způsobem a my musíme dožadovat, aby stejná práva byla dodržována i v jiných zemích. Děkujeme a nyní má slovo paní Petr Mariana. Děkuji za slovo kazni asiji bibi kranki te majci petero djece koja je uhiena u. two thousand and nine godini. E, asia bibi byla odsouzena k smrti protože je křesťanka a matka pěti dětí. Já, požádám, já žádám, aby byla osvobozena. Ti, kteří uh, zabili křesťanský pár Šamli Babi Hasi, by měly být identifikovány. Oni byli ubiti skupinou muslimů, kteří je obvinili z pálení Koránu a poté je zaživa upálili. Také žádám, aby eh, zákony proti rouhání v Pakistánu byly zrušeny, protože to je porušení lidských práv a svobody vyznání. Faktem je, že Pakistán hrává důležitou roli při propagaci stability eh, v jihovýchodní Asii a proto vyzývám pakistanské orgány, aby posilovali, aby šli příkladem a posilovali právní stát, nikoli ho porušovali. Karim Sayad. Pane předsedo, děkuji vám. Já jsem velice pišný na to, že mm, vedeme debatu, jakou vedeme. Mm, jeho svátost, papež, je předevšírem, předevšírem jasně řekl, že um, Evropa nerespektuje své hodnoty. Eh, možná mm, mm, ne všichni to vědí, ale parlament a Evropská unie již pomohla osvobodit evropské občany z celé eh, smrti z Pakistánu. Není důvod, proč by náš dialog neměl vést k už eh, bychom neměli vést tento typ konstruktivního dialogu. Pro komisi, opakuji, my jsme, samozřejmě máme uh, Eh, celou řadu obchodních vztahů z Pakistánu. Po značném eh, úsilí jsme Pakistánu udělili GSP+, máme mechanismus scorecard, prosím, aplikujme to co nejúčinnění. Toto je, teď je na čase, aby všichni kolegové spolupracovali s Pakistánem, abychom dosáhli konečného cíle, a to je zachrán životů životu. Děkuji. paní Mravská. Nyní můžeme využít dostupné um, instrumenty, včetně této rezoluce. Důležité je, že 150 milionů křesťanů na celém světě čelí persekuci. Zákon v Pakistánu jsou velice represivní Hmm, ukazují na nedostatek tolerance. Nemůžeme jenom přihlížet vraždě dvou občanů, kteří byli zaživa upáleni a nyní asi, aby by je odsouzena k smrti prostě proto, že byla křesťanka a chtěla e, zajistit pro své děti. Takže její lidská práva byla porušena v celé řadě bodů. My chceme vyslat signál a nevím, zda to bude mít pozitivní dopad. Hmm, pane Hmm, Helenides vzhledem k tomu, že politická eh, pomoc jde také do Pakistánu. Mohli bychom revidovat způsob, jak ji podá, hm, podáváme. Možná by toto mohl být konstruktivní přístup paní Legrip na jednu minutu. Merci, euh, monsieur le président. C'est au nom... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Je to ve jménu univerzální hodnot, základních hodnot, um, kterým je respekt lidských práv, svoboda myšlení, svoboda vyznání, svoboda náboženství, svoboda projevu, náboženské tolerance. V tomto jménu voláme potom, aby pakistánské úřady zrušily tyto zákony o protirouhání. Já myslím dokonce, že i ústava pakistánská zaručuje práva menšin a náboženství náboženskou svobodu, práva pro všechny menšiny a pro všechny především náboženské menšiny. Čili my, Evropská unie, musíme trvat na to, aby naši pakistánští partneři respektovali své závazky, respektovali lidská práva. Proč se ovšem, jak si trošku zakrývat, skrývat a hovořit mm, pouze o křesťané? Ano, křesťané samozřejmě jsou jedni z menšin, náboženských menšin, které jsou mm, prostě pronásledovány zmiňovány nejvíce. Paní Asia Bibi, to je právě jeden konkrétní příklad. My skutečně doufáme, že uděláme vše pro to, aby, eh, aby byla propuštěna z celé smrti. Děkujeme. Děkujeme, říká pán předseda a nyní má slovo pán komisář Stylianides. Honorable. Vážení poslanci, poslankyně, vážený pane předsedo, milí kolegové, Jménem vysoké představitelky, místopředsedkyně paní Morkerini, vítáme přijetí tohoto usnesení, které se týká zákonu proti rouhání v Pakistánu. Jak již bylo zmíněno v našich hlavních směrech týkajících se svobody vyznání a náboženství, jakož i svobody projevu, je tam jasně řečeno to, že tyto zákony mají obrovský negativní dopad na provádění lidských práv. My, Evropská unie, doporučujeme samozřejmě dekriminalizace všech eh, případů, které by spadaly pod tyto zákony proti rouhání v eh, Pakistánu, se často zneužívají k různým personálním konfliktům nebo k podněcování mezináboženského násilí a nenávisti. Toto mm, představuje obrovský, obrovský, obrovské obavy na naší straně, jenom protože to vede k trestu smrti. My jsme v rámci našeho dialogu s Pakistánem eh, v červenci hovořili o těchto zákonech proti rohání a připomněli jsme všechny povinnosti na straně pakistánské vlády, mezinárodní úmluvě, která za, zaručuje mm, občanská práva, svobodu náboženského vyznání a tak dále. V, v říjnu zvláštní představitel pan Stavros Lambrinidis, zvláštní představitel Evropské unie pro lidská práva specificky poukázal na tuto problematiku těchto zákonů v přítomnosti eh, náboženských vůdců a vedoucích představitelů Pakistánu a zároveň vyjádřil obrovské obavy, eh, pokud jde o eh, o, o to, že o odsouzení paní Esiaby by bylo potvrzeno eh, místním soudem. Toto je nesmírně citlivá záležitost pro celou společnost pakistánskou a právě v Pakistánu a právě proto my musíme vyslat jasný signál. Eh, političtí, náboženci vůdci musí na místní pakistánské straně reagovat. Eh, jsou zde ohrožováni například i právníci, soudci, bojovníci za lidská práva, kteří brání občany náboženských menšin. Někteří dokonce byli i zavražděni z těchto ochránců lidských práv. A my musíme říci, že beztrestnost, jakákoliv beztrestnost v této oblasti podkopává justiční systém a víru v spravedlnost. Evropská unie bude pokračovat v našem úsilím a využijeme veškerých vhodných příležitostí pro to, abychom poukázali na tyto problémy eh, v kontaktu s našimi eh, pakistánskými kolegy. GSP plus obchodní preference představuje obrovský milník eh, v, našem, eh, v naší spolupráci s Pakistánem. Je to jasný rámec pro hodnocení a pokroku, a, a dosaženému pokroku a, eh, i tak, jak to bylo stanoveno mezinárodní konferenci o pracovních právech, lidských právech, závěry této konference a její uplatňování samozřejmě máme na zřeteli. Dále eh, je to naše delegace v Islamabádu, která sleduje celý tento případ eh, paní Asie Bibi, a která budeme s nimi samozřejmě v úzkém kontaktu a budeme se snažit o to, aby je, její verdikt byl zvrácen a aby byla uh, propuštěna. Využijeme veškeré příležitosti k tomu, abychom abychom bojovali proti eh, těmto zákonům o eh, rouhání a zároveň, abychom bojovali za propuštění. Mm, Pani Asia Bibi, jsem nesmírně rád, že máte takový obrovský zájem o tuto problematiku a rád bych vás ujistil o tom, že Evropská unie je plně zaangažována v tomto ohledu na úrovni pakistánské vlády, lid, eh, obránců lidských práv, ostatních zúčastněných subjektů. Snažíme se podporovat a bránit lidská práva. Například eh, i návštěva pakistánského senátu, která nás čeká na začátku příštího roku. Zde v Evropě může být další příležitosti, jak reagovat na tuto problematiku a jak vyjádřit naše obavy. Děkuji. Děkujeme, vážený pane komisaři, říká pan předseda. Obdržel jsem šest návrhů pro usnesení k tomuto tématu. Tím končíme dnešní rozpravu a hlasovat budeme okamžitě po posledním bodě našeho dnešního programu. A nyní se dostáváme k dalšímu tématu a tím je případ Vojslava Šešelie, obžalovaného z válečných zločinů. Pan Korenačio má slovo jako první.